Good afternoon, colleagues. The session. Dobré odpoledne, kolegové. Zasedání, které bylo odročeno 16. listopadu, nyní opět pokračuje. Prosím, posaďte se. Děkuji vám, kolegové. Vážení kolegové, začneme se zasedáním, takže vás prosím, abyste se posadili a zanechali rozhovorů. Zápisy a texty přijaté na zasedání z 16. listopadu jsou k dispozici, jsou k nim nějaké